Turkey should be included in all of the arrangements related to international trade agreements in which the European Union is a part. A musíme si uvědomit, že eh, eh, to je součástí naší spolupráce a proto by měly probíhat pravidelně kontakty s tureckou stranou, abychom eh, mohli pokračovat provádění celní unie a zamyslet se nad možnými kroky. Na dialog na vysoké úrovni musí se dále prohlubovat a urychlovat. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Zole. Děkuji za zelené. Chci říci, že uznáváme, že Evropské, Turecko je strategickým partnerem Evropské unie, a proto je důležitá ekonomická spolupráce. Současně s tím je to ale složitý vztah. Ta složitost ještě vzrostla v poslední době. Takže za normálních okolností bychom měli modernizovat celní unii také s ohledem ke zmrazení přístupových jednání, které asi eh, se teď eh, nebudou rychle eh, obnovovat. Nicméně vzhledem k lidským právům a také vzhledem ke zhoršení zacházení z Kurdy a také vzhledem k uprchlické situaci, to je velkým zdrojem nepokojení. Takže asi teď není to ten správný okamžik jak eh, modernizovat eh, celní unii, když eh, vidíme, že Turecko omezuje základní svobody a podkopává právní stát. Takže my si nemyslíme, že bychom k tomu měli přistupovat k té modernizaci celní unie. Děkuji. Paní Sakurafa je další řečník.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 ožahavé otázky eh, v regionu, kde se Turecko nachází. A když se na to podíváme, tak zjistíme, že prezident Erdogan eh, ohrožuje demokracii, využívá uprchlickou krizi pro své vlastní účely. A vede k eh, no, zbavuje své vlastní občany základních práv a zhoršuje situaci v celém regionu. Já souhlasím s paní Piry, že bychom měli Eh, prohlubovat celní unii, pokud ale Turecko poskytne záruky ohledně lidských práv. A nesmí to být jenom, kosmet, nesmí to být jenom kosmetické změny, jako v jiných případech. Bychom se postarat o to, aby došlo k automatickému spoštění ustanovení o lidských právech, což by znamenalo, že eh, Turecko by nemohlo porušovat tak zásadním způsobem eh, pravidla celní unie. A nejdůležitější samozřejmě je, aby Turecko uznalo existenci Kyperské republiky. Děkuji, Mariče Šake. Děkuji, pane předsedo. Pan Lamstorf tady dnes bohužel být nemůže, já ho zastupuji. Chci poděkovat Katy za návrh eh, té zprávy. A také bych chtěla eh, zdůraznit, že bychom eh, se měli uvědomovat, že postupujeme dvěmi směry. My jsme volali po zmrazení přístupových jednání, ale paralelně s tím na té eh, jiné koleji bychom měli přistoupit k modernizaci celní unie, protože ta už je teď zastarala. Původní myšlenka celní unie byla to, že Eh, to bude eh, jeden z kroků na cestě k přistoupení a teď víme, že to se odkládá do vzdálené budoucnosti a tím pádem musíme zmodernizovat eh, podobu současné celní unie. Ale to nám také nabízí příležitost, jak se postavit o to, abychom hodnoty vložili do všech našich obchodních vztahů. My jsme využívali naše ekonomické váhy ve vztazích k dalším zemím, abychom posílili dodržování pravidel a zajistili, že eh, v tě, ty vztahy se opírají o hodnoty. Proto bychom eh, se měli zamyslet eh, nad tím, jaká kritéria bychom tam chtěli zahrnout a aby tam byly otázky spojené s základními právy. A vyjednávání určitě neznamená automaticky, že to úspěšně bude to, doženo do konce. Měli bychom usilovat o prostování těch hodnot, ale neznamená to, že budeme přerušovat vztahy s Tureckem úplně. Děkuji, Mariče. A teď ještě tři řečníci. Pan López, pan Belda a pan Epitideus. Pan López. Děkuji. Jenom velmi rychle. Já chci Eh, také podpořit návrh Katy Piry, protože to je přesně ten eh, vztah, o který máme s Tureckem usilovat. Eh, musíme si uvědomit, jaké signály vzešly v posledních několika měsících, že chceme ukotvit Ankaru, ale také chceme vyslat velmi rezolutní politický signál týkající se právního státu, základních práv a tak dále, demokratických svobod. Už od roku 2010 se volá potom, aby se ta celní unie modernizovala, ale musí do toho být zahrnuty i ty klauzule o lidských právech, jak to právě Katy navrhuje. Pas Belder. Děkuji. je eh, samozřejmě důležité se podívat na eh, vztah s Tureckem, eh, Tureckem, které nebude členem, ale bude s námi v celní unii, kterou bychom měli prohlubovat. To je vítané, ale ten politický vývoj v Turecku je tak hrozivý, a já jsem v pravidelném kontaktu s tureckými novináři, že se těžko říká, že něco takového podporu. Já vím, že e, to e, vnímáte velmi seriózně, ale když se podívám třeba na poslední odstavec, kde se hovoří o základních svobodách, tak ta situace je tomu na míle vzdálená. Parlament prakticky přišel o jakýkoliv, jakoukoliv moc a ta realita je velmi neutěšná a v tom je celý problém. Děkuji a poslední řečník je pan Epitideos. Děkuji, pane e, předsedo. Postoj týkající se modernizace celní unie s Tureckem by hmm. a to, že by Evropská unie mohla vyvíjet nějaký tlak na Turecko, to je iluze. Víme, že Turecko nedodržuje dohody, které uzavřelo. Brání pouze své vlastní zájmy a vůbec se ne, eh, nestydí eh, vydírat Evropskou unii. Musíme si vědomit, že Turecko neumožňuje letadlům a lodím z Kypru vstoupit do Turecka, takže bychom neměli eh, souhlasit s pokračováním celní unie tímto způsobem. Pokud něco Turecko darujeme, tak to rozhodně nepovede ke zlepšení situace. Tam Turecko bude přistupovat k dalším provokacím a všechno se to bude jenom dál zhoršovat. Děkuji. A teď se ptám paní navrhovatelky, jestli chce eh, tu diskuzi ukončit a zhrnout. Děkuji eh, všem kolegům za jejich příspěvky. Možná, že bych eh, mohla zareagovat na to, co říkala Maritě Šáke na závěr svého vystoupení. Toto je eh, zpráva z vlastní iniciativy, my k tomu dáváme své stanovisko, ať už to uděláme cokoliv, tak rada pravděpodobně komisi dá mandát, aby ta jednání byla zahájena. Ale já si myslím, že je užitečné, aby parlament do toho vstoupil a vyjádřil se k tomu procesu. Samozřejmě, že po ukončení těch jednání, a ta jednání mohou trvat tři, čtyři roky, eh, o tom bude parlament rozhodovat, bude muset dát svůj souhlas s uzavřenou dohodou a tehdy se k tomu bude moci vrátit. Jest, a vyjádřit se, jestli za, těch politicky, za té politické situace s tím souhlasíme nebo. Ale já si myslím, že to byla proměrná příležitost, kdybychom se nevyjádřili k těmto jednáním. Co se týče té kyperské otázky, tak jak komise, tak i zpravodaj výboru INTA, před tu zprávu INTA eh, jasně říkají, že v okamžiku, kdy bude tato dohoda eh, uzavřena, tak musí být aplikována na všech 28 členských států a s těmi můžeme jenom souhlasit. A ještě poslední poznámka těm, eh, kteří eh, upozorňovali na to, situaci v oblasti lidských a základních práv. Já myslím, že náš parlament byl prakticky jedinou institucí, která upozorňovala na to, že tato práva jsou pro nás důležitá ve vztahu k kandidátským zemím, včetně Turecka. A tím, tím eh, to rozhodně tím nekončí. Ale jde o to, abychom se postarali o to, že i když tady teď nemluvíme o integraci Turecka, tak eh, eh, na to musíme mít realistický názor. Je to pro nás strategický partner, jsme ekonomicky provázaní já si myslím, že bychom tuto příležitost měli využít, abychom do toho vztahu prosadili více pravidel. Chtějí to jak eh, evropské, tak i turecké podniky, říkají to naprosto jasně. A pojďme využít ten vliv, který máme. Ale samozřejmě, co se týče přístupu Turecka, tak tam budeme velmi kritičtí. A proto jsem také upozorňovala na těch 20 opozičních poslanců v Turecku, kteří jsou ve vězení. 12. A budu spolupracovat s ostatními zpravodaji. Děkuji Katy Pyry, eh, která nám tady prezentovala svou zprávu. Tím končím tuto debatu. A ještě vám připomínal lhutu při přeložení pozměňovacích návrhů, což je 1. února, tedy ve středu. 6 hodin večer hlasování na AFETu bude 28. dopoledne. Děkuji vám. Teď se dostáváme k našemu dalšímu bodu, což je veřejné slyšení o Nord Stream 2 a o geopolitických dopadech. K tomu je zvláštní program. Chci tady přivítat všechny eh, účastníky. Je to velmi aktuální Eh, slyšení k důležitému tématu. Já vím, že tento projekt eh, je předmětem eh, kontroverzních diskuzí, včetně tady v parlamentu. Ale samozřejmě to může mít, má různé aspekty. Už na právním zasedání v květnu 2016 když se přijímala energetická politika Evropské unie, jste mnozí o tom hovořili, ale evidentně, že tento energetický projekt musí být plně v souladu se základními cíly evropských politik, včetně zabezpečení dodávek energii. Podle mě je důležité, abychom o tom diskutovali i tady na výboru AFED, protože zabezpečení dodávek je klíčovou součástí naší zahraniční politiky a je to, e, myslím si, že jeden z těch cílů tohoto projektu. Od jeho zahájení Evropská komise poukázala e, prostřednictvím pana Ševkoviče, pana Junkera a dalších na to, že zvyšuje kapacita dovozu z Ruska Nord Stream 2 by mohl proměnit e, obchodování na trhu s plynem a řada evropských akcionářů, no, podílníků uh, už z toho projektu vystoupila, včetně polské strany, na základě námitek e, antimonopolního úřadu. Uh, Německo s tím uh, pokračuje. Uh, víme, že to má také dopad na bezpečnost východoevropských států. My jsme si pozvali tři experty, aby měli prezentaci k tomuto tématu. Za prvé to Andreas Kolta, poté je to který je eh, profesor mezinárodních vztahů z Univerzity Royal Holloway v Londýně a také eh, eh, se zabývá geopolitikou, energetiky v, na Harvardově univerzitě. Potom je tady pan Cybran de Jong, který je strategickým analytikem v Hágu v Centru pro strategická studia. On také pracuje na Leidenské univerzitě zabývá se energetickými vztahy Evropské unie a je profesorem ekonomické geografie. A potom tady mám další expertku, paní Losko Trachota, která e, je z Varšavy, v Centra pro východní studie. A ta se specializuje na energetiku a vnější vztahy a e, zejména se specializuje na vztahy s Ruskem. Všechny tři experty tady vítám a nyní jim chci dát e, slovo a jenom e, vám řeknu, jaký je časový rámec. Mám čas na vyjádření expertů do půl dvanácté a potom od půl dvanácté do 12.15 může proběhnout diskuse a ukončit toto slyšení bychom měli nejpozději ve 12.30. Máme tedy asi 50 minut na prezentace. Každý tady můžete hovořit asi 15 minut. Chci se zeptat, kdo z vás chce hovořit eh, jako první. Pan Gold, Al, prosím, máte slavu ještě jednou. Vítejte na našem výboru. Thanks very much. Děkuji. Je to v pořádku? Into that, no problem. There's a, there's a request. This is a fantastic view. Dob- pojďte sem nahoru, budete mít krásný výhled. And um, there are, you'll only be looking in friendly faces. Uvidíte jen samé přátelské tváře. Nikdo nebude zírat do iPadu. Vy dva taky pojďte, jestli chcete, pojďte sem nahoru za stůl. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je mi ctí, že jsem byl pozván do tohoto výboru a mm, toto je místo, které obvykle vídám jenom v televizi. A takže jsem poctěn. Můžete mi prosím říct, kdo tady v sále si myslí, že Nord Stream 2 je špatná, eh, špatná dohoda, že Nord Stream 2 je pro Evropu špatný nápad. Kdo z vás si myslí, že to je z ekonomických důvodů? A kdo si myslí, že je to z politických důvodů špatné? Dobrá, Jak je vidět, dá se, že to nefunguje. Probably have to do it from there. no, I can't, I can't, I can't. No. Can someone help me? Může mi někdo pomoci? The point is obviously, you know, the opinion and... Názory v tomto výboru zjevně odrážejí eh, veřejnou diskusi, které Ehm, došlo během ehm, prezidentování minulého amerického prezidenta, který říkal, že Nord Stream 2 není dobrý nápad, dobré řešení. Možná to nefunguje. to No to mělo, bylo myšleno i ekonomicky. Omlouvám se. jak pan předseda říkal, v Evropské komisi um, um, byla, uh, diskuse dospěla k závěrům, že je, to zhorší bezpečnostní situaci v Evropě a dále ještě se vedla rozprava o právních aspektech a evropské energetické právo Eh, by se vztahovalo na Nord Stream 2 a musí tedy se na ní vztahovat. A nyní něco o ekonomice projektu a právní aspektech projektu. O politických aspektech budou hovořit ostatní panelisté, ale nejprve bych vysvětlil, o čem to je. Já vím, že vy znáte Nord Stream 2 obecně. Je to Eh, ropovod 55 eh, um, PCM, který by doplnil ten existující ropovod, eh, takže by se jednalo o 110 PCM nehlavním trhem je Německo, čili ten ropovod by zásoboval Německo, Polsko a asi po Baltii. Eh, je to stavěné Gazpromem, eh, o tom bylo to v roce 2016, eh, kdy pět evropských zemí tvořilo konsorcium ale Polsko vetovalo toto mm, konzorcium, tu joint venture a Gazprom pokračuje prostě dál v tom projektu a projekt není ve sklusu, mm, potrubí jsou ve výrobě, podle toho, co říká Moskva, takže taková je situace. Co by Nord Stream 2 představoval pro eh, trh s plynem? Abychom si to uvědomili, musíme se podívat, co je Nord Stream 1, který změnil způsob fungování evropského trhu s plynem. Tady vidíme toky plynů v Evropě. Jsou to od, e, toky ze, od západu směrem k na východ klesají, to znamená Ukrajina, nahoře e, vidíme, že tam to e, jde trošku víc na jih a současně ten hnědý graf jde dolů, zatímco eh, Nord Stream jde nahoru. Takže Nord Stream snižuje objem tr- tr- plynu, který tra- eh, transituje přes Ukrajinu a totéž by splňoval tedy Nord Stream 2 ještě více. Eh, to znamená obejít Ukrajinu jako transitní zemi. Ale je tu další věc, ke které dojde, protože v okamžiku, kdy plyn z Nord Streamu se dostane do kontinentální Evropy, do Německa, tak začal konkurovat norskému plynu, eh, eh, a dalším zdrojům a začal eh, vytvářet konkurenčnější prostředí, což několik evropských legislativních aktů z roku 2009 odráželo. Plyn z Gazpromu začal konkurovat také dalším zdrojům tedy a ve skutečnosti začal e, e, konkurovat i plynu, který přichází z Ukrajiny přes Ukrajinu. Takže to, co tady vidíme, najednou Česká republika, Slovensko a dokonce Ukrajina e, dostávají plyn vlastně více ze západu než z východu, protože je levnější. Takže je to ironická situace, kdy eh, americký eh, plyn, eh, ruský plyn ze západu konkuruje ruskému plynu z východu. A plyn, který přichází levněji, budou obchodníci a spotřebitelé samozřejmě více kupovat. A usnadňuje to fyzická infrastruktura, která byla postavená proto, aby propojila národní plyn, trhy s plynem. A v současné době propojuje hlavně eh, střední a východní Evropu se západním eh, trhem. A ten trh je víceméně integrovaný se západoevropskými terminály a huby. Eh, takže to začalo mít vliv na ceny v západní Evropě. Gazprom tím, že obsluhuje střední Evropu přes Nord Stream, tak konkuruje sám sobě v Evropě. Pak je tu další aspekt. Není to jenom konkurence eh, jednoho plynu s druhým plynem. Je tu také čistě opcionalita v tom, že je možné ze západu koupit levnější plyn. A to je, kdy se srovnává eh, cena plynu v Německu s cenou plynu ve střední a východní Evropě a postupně ve střední a východní Evropě obchodníci využili příležitosti nakupovat za plyn ze západu a e, nově tedy vyjednávat s Ruskem, což je ku prospěchu spotřebitelů. A nyní právní aspekty projektu. Tady máme evropské energetické právo, o kterém se dlouze jednalo. Týká se to Nord Streamu 2, Nord Streamu obecně a, ruského plynu. A otázka zní, do jaké míry Nord Stream 2 má podléhat tomuto právu a právní řešení s celou řadou energetických balíčků z, roku, z 90. let, tedy tomu má podléhat. Jde o to, že Gazprom a každý, kdo působí na evropském trhu, musí hrát podle evropských pravidel. To se týká i Nord Streamu 2. Ale já se domnívám, že ono to není tak jednoznačné. Nord Stream 2 je offshoreový plynovod, tudíž vlastně jej nepokrývá evropské právo, ale umluva OSN o mořském právu. A máme mezinárodní mezivládní dohody, eh, které řeší aspekty těchto plynovodů, včetně bezpečnosti, údržby, výšší moci a tak dále. A Žádný z eh, produktů, plynovodů a ropovodů ve Středomoří z Alžírska, z e, Libie a tak dále nepodléhá režimu EU. E, eh, ale, e, ale tedy té mezinárodní úmluvě. Takže proto je složité učinit, aby Nord Stream podléhal našemu energetickému režimu. Pokud se tak stane, tak Dále ještě zůstává otázka toho, o jakém plynovodu hovoříme. Jestli je to propojení, to znamená plynovod napojený na evropský trh, anebo hovoříme o plynovodu e, e, distribuční nebo, nebo tedy tom dálkovém, který přináší, jestli je to plynovod, který je napojený na evropský trh, anebo který přiváží plyn na evropský trh. V tomto případě do Německa. Těžko e, bychom tedy mohli učinit z Nord Streamu plynovod podle evropského práva, ale každopádně prochází několika ekonomickými zónami Dánska, Švédska, Německa a Finska, ale podle mého názoru i tak to není jednoznačné. Dále tedy, pokud se jedná o e, připojení onshore, to znamená při, e, ropovod, který přivádí plyn k evropskému trhu Nord Stream 1 například eh, ústí do Kreinswaldu v Německu. Je to plynovod, vy jste to asi sledovali mnozí, eh, probíhala celá teda právních diskuzí. V současné době eh, je využíván 50% kvůli požadavku přístupu třetích stran a v roce 2016 v prosinci byla uzavřena dohoda mezi komisí Gazpromem, takže Gazprom může využívat 80 s certifikací operátorů a Polsko proti tomu eh, podalo stížnost, takže teď je to u, u soudního dvora a opal není využíván, Nord Stream není plně využíván právě kvůli tomu. Gazprom se poučil eh, po eh, celé řadě osmi let tedy tahanic. Eh, Nord Stream 2 to nebude opal, bude to jiné potrubí, bude mít jiný režim, takže to bude plynovod, který bude provozovat certifikovaný nezávislý operátor, který bude nezávislý na výrobci. A, takže podle třetího energetického balíčku víme, že třeba e, tento ropovod by mohl být v souladu s evropským právem. Ono to ovšem může vyvolává celou řadu prostoru pro různou interpretaci, ale jedna věc je nebezpečná, když se pustíme do široké interpretace zákona, zvlášť když se začne aplikovat selektivní. To znamená, že se začnou politizovat eh, obchodní vztahy a e, základem je, aby byly rovné podmínky na trhu. Takže jestliže začnete oddělovat dobré molekuly od špatných molekul, tak se dostáváte e, do e, režimu Trumpa a to je přesně to, čemu by legislativa měla zabránit, aby politici nepolitizovali regulační rámec. Zbývá mi ještě minuta, takže ještě slovo o Ukrajině. To je, ta je v této diskuzi důležitá. Hodně se hovořilo o těch dvou miliardách příjmů, o které Ukrajina přijde eh, při eh, otevření Nord Streamu 2, to je pravda. A v posledních eh, letech eh, tam už docházelo k poklesu a takže tady vidíme, když toto si vynásíme, vynásobíme, ehm, eh, budoucí situací, eh, takže to bude znamenat nejenom 2 miliardy, o které Ukrajina přijde, ale také ty zisky se dostanou z státní pokladny ke spotřebitelům, protože eh, to pro zemi, která eh, má ekonomicky velké problémy, se to eh, zase není jaksi nejhorší zpráva, ale teď ještě čtyři tedy závěry. Jednak Nord Stream 2 ekonomicky a právně nebo ekonomicky není tak problematický, eh, takže bude to přínosné pro spotřebitele, ovšem podmínkou je eh, silné konkurenční prostředí a eh, ještě jsme nehovořili o jeho východní Evropě, což je zase jiný kontext, ale strategické a selektivní využívání regulace není dobrý nápad. A e, Německý plyn je jaksi příliš kontroverzní z bezpečnostních důvodů, takže e, to je třeba vzít v potaz a politicky e, je potřeba, aby eh, toto eh, jaksi ne, eh, bylo bráno v potaz. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mr. Gotthard, for our first presentation. Děkuji mnohokrát za tuto první prezentaci. Nyní máme druhého eh, odborníka a to je pan Sibren de Jun. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji mnohokrát, děkuji vám za to, že jste mě pozval na eh, toto zasedání vašeho výboru. Chci zdůraznit několik věcí. Za prvé, nakolik tento projekt vůbec můžeme považovat za komerční projekt kromě toho vlastně se s tím pojí eh, nejrůznější bezpečnostní úvahy a eh, Kromě toho máme vlastně eh, ještě další rozměry, které jsou společné tomuto plynovodu, ale i dalším, třeba tureckému plynovodu. Určitě bychom měli hned z kraje říci, že z obchodního úhle, eh, pohledu je prostě zajímavé, že pořád ještě eh, že pořád ještě investujeme do fosilních paliv a vlastně infrastruktury, která ji přivádí eh, do Evropy. Ačkoliv existuje vlastně dlouhodobá snaha či chuť vybudovat infrastrukturu, která by se zaměřila na čistou energii. Takže Gazprom a partneři eh, původně chtěli vybudovat eh, tento eh, plynovod společně. Nyní všechny ty společnosti, které jak produkují, tak dodávají zemní plyn, se nějak asi nepohodlí a vypadá to, že Gazprom bude dodávat ten plyn sám. Tady potom jde vlastně o otázku ještě vlastnictví toho plynovodu. Tady jde o to, že Gazprom trvá na tom, aby to bylo takzvaně eh, unbundled, tedy odpojeno, ehm, odděleno. Od té doby, kdy vlastně padlo rozhodnutí, že to bude Gazprom dělat sám, tak trošku se změnila rétorika eh, ze strany Německa Eh, vlastně nyní eh, říkají, že to je soukromý projekt, že to je tedy čistě soukromý podnik, který nemá žádnou politickou podporu. Tak to mě trošku maté, protože němečtí politici i nadále lobují velmi aktivně za eh, realizaci Nord Stream 2. O, opravují se někteří němečtí politici. To bylo jasně vidět i na bezpečnostní konferenci 2016, kdy Christian Schmidt, ministr zemědělství, řekl, že to je eh, soukromý projekt eh, na severu. V této eh, celé debatě ta rozprava o roli ruských, ruské armády na Ukrajině byla vlastně úplně jak kdyby oddělena od toho, co se děje tedy s tím plynovodem. Ono je to podivuhodné, když si vezmeme, jaké, e, jakou roli hraje vlastně ta ruská společnost, protože to je státem vlastně na společnost. A zase potom někteří němečtí e, představitelé řekli, že role ukrajinského tranzitu bude zajištěná, ale vlastně z toho, co říká Gazprom, e, se to vlastně nedá vyvodit. Eh, když se teď podíváme zase na geopolitické bezpečnostní eh, úvahy, tak já bych se zaměřil na roli, kterou hraje konkrétně Švédsko. Švédsko si eh, zase tak nedělá starosti se svojí vlastní bezpečností, ehm, co se týče eh, tohoto eh, plynovodu. Tady vlastně jde spíše o měkké bezpečí, tady jde vlastně také o využití třeba švédského území a pro konstrukci tohoto plynovodu. Vlastně, když si to švédská vláda vyhodnotila, tak vnímá Rusko jako zemi, která může ohrozit eh, oblast po Baltí vojensky. Švédsko není členem NATO, takže má určitě řadu důvodů eh, se dělat obavy. Švédské území je, má strategič, strategický význam i pro ruskou armádu. To se potvrzuje eh, tím, že máme řadu zpráv o tom, že se objevují ještě špioni na mm, švédském území. A to konkrétně se to zaměřuje na ostrov Gotland. Stále více zpráv se také objevuje ohledně toho, že jsou ruští agenti, kteří se, kteří se vydávají za turisty a e, právě se vydávají na Gotland a kladou řadu otázků, otázek e, vojáků, kteří tam jsou přítomni a e, ptají se, co tam dělají a co se vůbec děje a tak. Tyhle ty aktivity se zvýšily poté, co hlavní velení švédské armády se rozhodlo, že se zrychlí Um, eh, nastavení stálých složek na tomto ostrově Gotlandu. V minulém roce Gotland zamítl vstup konsorciu eh, pro Nord Stream 2 na tento ostrov a jeho východní město Kaosham se vyjádřilo v tom smyslu, že také má plány Eh, že umožní eh, Nord Streamu využít svůj přístav. Včera se ale ukázalo, že úřady eh, tohoto města se obrátili na Stockholm a švédská vláda, ačkoliv stále zdůrazňuje ty bezpečnostní obavy, ponechá rozhodnutí na místních úřadech v tomto městě a oni vlastně chtějí poskytnout přístup um, konsorciu Nord Stream do svého přístavu. Takže tady máme tedy dvě důležitá místa a eh, určitě došlo k navýšení eh, různých um, ehm, spravodajských eh, aktivit a určitě se ukazuje, že i švédská vláda ehm, bude muset nějakým způsobem eh, zareagovat, eh, co se týče vlastně bezpečnostních opatření v této oblasti. Je potřeba také říci, že tam, kde dojde k vybudování infrastruktury, tady například zmiňuji eh, propojení ehm, elektrické sítě s, mezi Švédskem a Litvou. Tam byla celá řada obstrukcí eh, ze strany eh, ruského námořnictva, které, námořnictva, které vlastně eh, zabraňovalo budování této sítě, ale to vlastně bylo jednak znamením nedostatečného respektu vůči eh, územní eh, svrchovanosti Litvy, ale samozřejmě to také ovlivňovalo eh, vůbec rozhodování o ekonomických věcech a tak dále. Kladli jsme si otázku, zda vlastně tenhle ten eh, plynovod je pouze komorční. Když se podíváme na celou trasu, kudy vede, tak je trošku zajímavé, že Kaliningrad zde nehraje žádnou roli že vlastně se nevyužívají eh, námořní eh, či přístavní kapacity tohoto města. Když víte, jaké jsou ceny za práci v, Kalinu, v Kaliningradě, které jsou mnohem nižší, tak proč to chcete dělat ve Švédsku? ono by to vůbec zapedalo do širšího plánu ruské vlády e, podpory místní produkce a e, substituování dovozu. Tak proč to neudělat? Pokud je to pouze komerční podnik. No teď k Německu. Německo vnímá tento plynovod jako způsob pro vyřešení svých velmi reálných problémů s dodávkou eh, energií, eh, které, eh, vlastně, které to existuje v Německu. A to samozřejmě také souvisí s tím, že Německo plně odstoupilo od jaderné energie. Někteří němečtí zákonodárci. Vlastně zdá se, že je skoro eh, neuvěřitelné, že Rusko by, eh, tedy někteří tyto zástupci říkají, že nemožné, že Rusko by využívalo své eh, zdroje přírodní jako jakýsi geopolitický nástroj, ale od té doby, kdy Berlín získal eh, vůdčí pozici v Evropské unii, vůči, eh, co se týče politiky vůči Rusku, to určitě se hraje svoji roli v kalkulacích eh, Kremlu a určitě vlastně Rusku v budoucnu půjde o to, aby dosáhl zrušení sankcí ze strany EU vzhledem k tomu, že Německo bude jakýmsi rámcov, rámcovým národem i pro ehm, přítomnost NATO v, Lit, v Litvě, tak ehm, Rusko určitě využije jakékoliv páky, které bude moci použít vůči Německu, aby dosáhlo svých strategických cílů. na závěr bych ještě chtěl něco říct, eh, vůbec ehm, něco k eh, geostrategickým, eh, strategickému kontextu, když se podíváme tedy na Evropu. A tady úplně nesouhlasím s hodnocením kolegy. Když se podíváte na vyjednávací pozici transitních zemí a vlastně pákového efektu, které mají implementace tohoto Nord Stream 2, povede k větší geostrategické nejistotě pro země, jako je Ukrajina, Polsko, Slovensko. Jejich vyjednávací pozice vůči Rusku se sníží, se zhorší, nezlepší se. A potom, když se na to podíváte z větší dálky, když se nebudete dívat pouze na e, plynovod Nord Stream 2, ale podíváte se také na e, výstavbu toho tureckého plynovodu, tak tam je opravdu zajímavé, co se v tuto chvíli děje když se podíváte na stávající mm, plány. Tam se předpokládá pro e, vlastně dva proudy. Ten první, v tom Turecku tedy ten první, e, by měl vést přes Balkán. V tuto chvíli je to vlastně e, Moldavsko, tam vlastně se nepřidává žádná nová kapacita, tam se to vlastně jenom nahrazuje. Turecko je trh, kde roste Mm, poptávka po plynu, takže z komerčního úhlu pohledu stojí za to vlastně budovat eh, ten plynovod směrem do Turecka. Ale proč to Gazprom neudělal už dříve, eh, ten eh, vlastně projekt South Stream? Když o to tedy ale ohlídneme, když se tedy podíváme na ten druhý proud, E, Turecko nepotřebuje všechen ten, e, těch 15,75 kubických metrů a tím určitě budou mít tedy e, přebytek. To bude asi 8 milionů nebo miliard kubických metrů, to nebylo nebylo slyšet. A půjde to do, vých, do jeho východní Evropy, půjde to do Řecka, do balkánských zemí, ono to pro Gazprom není zas tak zajímavé, to vlastně není hlavní trh. Eh, druhý trh by eh, zajímavý po Německu byl pro Gazprom určitě Itálie, takže to bude asi zamýšlená destinace, ale jak se tam dostat? Eh, vybudujete nový plynovod v této oblasti, který potom by vlastně musel sdílet ty kapacity, protože vlastně to by se už spadalo pod ten třetí tržní balíček mm tohle to asi Gazprom tomu přednost nedá. To, co oni nejspíš udělají, je, že se zaměří na ten interkonektor ITGI, který propoje Turecko a e, Itálii. E, ten už má právě tu požadovanou kapacitu. A to by poskytlo Gazpromu cestu do Itálie, která už eh, má výjimku z požadavek TPA na 25 let. Takže eh, tady eh, máme potom ještě plynovod přes Jaderské moře, který vede do Evropy z Azerbajdžánu. <clears throat> Možná by jej šlo rozšířit. Tady vypadá, že vlastně je taková hra o to, kdo se dostane do Itálie první. Kdo tedy vlastně bude tím nejdůležitějším dodavatelem z Azerbajdžánu, z Iránu nebo odinut. A mně se tedy zdá, že právě tohle to je strategie Gazpromu v Jižní Evropě, ta, že se snaží tedy stát se tím jižním koridorem. A z pohledu energetické unie jenom s málem Nord Stream 2 vlastně eh, vyhovuje, řekněme, eh, požadavkům. Pokud Evropa eh, schválí Nord Stream 2, podpoří jej, tak vlastně exportní model Gazpromu, dominantní model, který používá na domestickém trhu, na domácím trhu, vlastně bude potom pod tlakem. Teď už vlastně určitě na domácím trhu jsou pod tlakem, ale eh, počítají s tím, že dojde k těmto velkým investicím, k těmto velkým plynovodům, které směřují do Evropy, což je klíčový trh. A pokud se to Gazpromu podaří, tak vlastně to uleví i tomu tlaku v rámci Ruska na to, aby se prolomil monopol, který Gazprom má. A pokud tedy chcete eh, mít eh, hospodářskou soutěž, tak určitě nechcete vytvořit takovýto scénář, který eh, vlastně uzamkne, zavře všechny ostatní z té konkurence. Děkuji a teď tady máme třetího experta, paní Losko Strachota a vy máte 15 minut. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych eh, chtěla, aby na obrazovce byla moje prezentace. Jsem samozřejmě velmi ráda, že tady mohu být. So, uh, yes, I would also like to talk about... Já budu hovořit o Nord Streamu 2, přeskočím to, o čem už eh, tady řeč byla, ty podrobnosti o té trase už znáte. Ten projekt eh, už tedy byl spuštěn, už se začal budovat. Také jste něco slyšeli o těch problémech, eh, na které to narazilo. Nejdůležitější je vůbec to rozhodování o tom, jestli je to potřeba, jaká spolu, jakou spolupráci se to bude vyžadovat mezi Gazpromem a jeho evropskými partnery. A potom také jde o to, jaký eh, dopad to bude mít na financování projektu, ale ten největší, největší problém je v EU, jde o legislativu EU a otázku, jestli se vztahuje na Nord Stream 2. A jestli Evropská unie musí tento projekt regulovat, a jestli to tedy nějak ovlivní. Potom také víte, jaký je kontext, víte, že to je trochu specifické regulační prostředí, ale eh, odehrává se to také v trochu specifickém politickém prostředí a načasování toho projektu je také klíčové, což se ukázalo právě po konfliktu eh, mezi Ruskem a Ukrajinou, kde to projevilo. Eh, ty napjaté vztahy s Ruskem, také určité bezpečnostní aspekty. O tom jste uslyšeli od kolegů, eh, jaká je ta situace v Baltí. A já bych se o tom chtěl změnit z mého pohledu, kdy eh, má Evropská unie další interní výzvy, jako je Brexit, a i to se do toho může promítnout. A jaký tedy by mohl být dopad tohoto projektu? Podíváme se na to, že již teď ovlivňuje situace v Evropě. Asi nejdůležitější z těch dopadů je to, že se eh, tím eh, zintenzivňují určité kontroverze. To je postoje k Nord Streamu jsou dvojí. A všechny ty argumenty už tady zazněly v prezentacích mých kolegů. Na první skupina postojů zastupuje určité komerční zájmy, tam se hovoří o dlouhodobé udržitelnosti těch dodávek zemního plynu do Evropy. Eh, tam se hovoří o tom, že je to nezbytné, že se tím zajišťuje udržitelnost dlouhodobé dodávky a také se hovoří o tom, že ten ruský zemní plyn by mohl být nejlevnější a také, že spolupráce s ruským partnerem by mohla přinést konkrétní hospodářské výhody těm aktérům, kteří eh, s ním spolupracovat budou. A potom tito aktéři Hovoří také o tom, jaký to může mít dopad na vztahy s Ruskem, na jejich normalizaci nebo na jejich posílení. A potom je tady druhá skupina těch názorů EU, kteří to vnímají velmi politické, kteří hovoří o tom krátkodobém a střednědobém výhledu, o tom, jak zabezpečit dodávky s tím, že by mohlo dojít k určitým ohrožením a s tím, že potřeba diverzifikovat dodávky, a abychom nebyli závislí pouze na ruském zemním plynu. Takže ten ruské dodávky jsou vnímány jako zdroj nestability a e, rizik. A v médiích hlavně se hovoří také o tom, že ty dodávky jsou vlastně velmi nákladné. Neodpovídají ceně v Evropě a hovoří se o zneužití dominantního postavení Gazpromu a tím, že e, to má dopad na celou řadu dalších bezpečnostních aspektů. Tito aktéři jsou většinou opatrnější a nezdůrazňují tak e, tu normalizaci vztahu s Ruskem a někdy podmiňují právě e, to, to, to, například to vyřešení situace na Ukrajině. Když se podíváme na tuto mapu, tak eh, tady zjistíme, že Evropa je skutečně rozdělená, co se týče Nord Streamu 2. Modrá barva jsou státy, kde eh, většina těch aktérů je pro, nebo eh, ty, ta žlutá barva jsou spíše proti, ale potom tady vidíte také ty šrafované státy, což jsou státy, které nemají úplně jasný postoj k tomu, jaký by ten dopad mohl být. Například je to Česká republika. Tam eh, vidí určité ekonomické výhody, ale také vnímají to tu bezpečnostní hrozbu. A potom jsou to tedy bílé státy, které tady moc vidět nejsou, které tím tak ovlivněny nejsou, anebo které eh, eh, dávají přednost tomu být neutrální, protože to vnímají velmi citlivě. Tady vidíte, že Nord Stream 2 již teď rozděluje a mate tu diskuzi v EU a tím Evropskou unii oslabuje, což je teď zásadní, kdy Evropská unie eh, je v náročné fázi, jak interně, tak i externě, ale taky už eh, jste mohli slyšet, že jsou s tím spojené další kontroverze, kdy jde o ty eh, hlavní cíle, což je zabezpečení dodávek a teď jak, eh, jak bude vypadat ten budoucí vztah s Ruskem. Ale také jde o to, jaká je vazba mezi eh, obchodováním nebo trhy s plynem a tou politickou situací. A teď se můžeme podívat na ty dopady. Konkrétně o tom už jsme hodně slyšeli. Samozřejmě, že tady je eh, to německé působení, no, německé, německý vliv na trh, nebo víme, že ten role Gazpromu na německém trhu by tím byla posilná. Možná, že jste zaznamenali, že v roce 2016 ty ruské dodávky na německý trh vzrostly asi o 10% a představovaly více než 50% eh, německé spotřeby. Takže ta role Gazpromu v Německu, ale také jde o regionální dodavatelské řetězce. I tady se to projevuje, jde o dodávky, o e, skladování a obchod se zemním plynem, což by asi zvýšilo moc Gazpromu jak na německém, ale tak vlastně i na evropském trhu. Nord Stream 2 také může vést, že se zvýší podíl Ruska na dodávkách eh, do Evropy. Diagram, který vidíte tady, ukazuje, že od roku 2010 eh, rostly ruské dovozy. Eh, v roce 16 to bylo na rekordní výši a Gazprom zvýšil svůj podíl na trzích s plynem o asi 13 podle předběžných údajů z Gazpromu takže by to mohlo vést eh, k tomu, že eh, se nepodaří diversifikovat dodávky, zejména do střední a východní Evropy. A změní se tím ty trasy dodávek, to už eh, ukazovali mý kolegové, což je další vliv na tyto, jak se tyto trhy budou vyvíjet. A to by zase mohlo vést k posílení pozice Gazpromu ve střední a východní Evropě. A tím vyvstává otázka, jak se to promítne také do toho probíhajícího antimonopolního řízení, eh, které Evropská komise teď eh, eh, provádí. Čili tady je nějaká interakce. Nord Stream 2 samozřejmě může mít dopad na ty externí eh, eh, vztahy, nejenom ohledně plynu, ale ten hlavní cíl, eh, který vyhlašoval Gazprom, byl vlastně obejít tu ukrajinskou trasu. To znamená, že se sníží ten objem přepravovaného plynu přes Ukrajinu, to znamená snížení příjmu pro Ukrajinu, a také eh, snížení role Ukrajiny na evropských eh, trzích zemním plynem. To znamená, že Nord Stream 2 by mohlo oslabit Ukrajinu, ohrozit její politickou a ekonomickou stabilitu, minimálně v krátkodobém výhledu. Ale to eh, je důležité, víme, že Ukrajina je fakticky ve válce s Ruskem a také by to mohlo znamenat, že se sníží ta vyjedna, ten vyjednávací vliv, který Ukrajina má v rozhovorech s Ruskem. Nord Stream 2 by také mohl snížit, eh, jít proti zájmům evropských zemí. Pokud se uzavře ten ukrajinský koridor, tak se tím ohrozí evropské zabezpečení eh, dodávek do Evropy, protože se tím sníží počet těch možných tras do Evropy, takže by se by to mohlo ohrozit i evropsko-ukrajinské vztahy a pravděpodobně by to mělo vliv i na další státy v tom východním partnerství. Musíme si uvědomit, že ta role anglické komunity se začala v poslední době vyjasnit, to by se, se ohrozilo a také by mohlo dojít k ohrožení té udržitelnosti, která je definovaná v evropských politikách. A to by opět Evropu oslabilo. Nord Stream by také měl dopad na ty vnější vztahy eh, s Ruskem. Jak víte, Evropská unie uplatňuje sankce vůči Rusku, ale v současně s tím usiluje o tu diverzifikaci dodávek. Jak víte, dovozy Ruska do Evropy postupně rostly a zvyšoval se podíl Ruska na dodávkách, což ukazuje, že Gazprom těmi politickými problémy moc ohrožen nebyl a Evropská unie tedy nebyla příliš efektivní v tom svém cíli, jak diversifikovat eh, dodávky. Abych to tedy zhrnula, Nord Stream 2 by mohl mm, podkopat proveditelnost některých eh, cílů energetické unie, což je diversifikace zdrojů, což eh, je důležité hlavně pro tu oblast eh, střední, východní a jihovýchodní Evropy. Například eh, ten cíl byl, že každý členský stát by měl aspoň tři různé zdroje. O tom hovořil místo předseda komise Ševčovič. Takže by to také nemuselo vést k posílení té spolupráce, soudržnost evropské politiky vůči Rusku. Tak eh, eh, jde no, to partnerství, o to, jaký to bude mít vliv na ostatní státy. Pro mě osobně tady jde hlavně o Evropskou unii a jak ona si odpoví na eh, ty předešlé otázky, tedy jak, jaká by měla být politika v oblasti země plynu. Pokud budeme vycházet z toho, že žijeme v tom nejlepším z možných, ale neideálním světu, kde eh, trhy nejsou plně integrované, kde tě hrozí eh, vzhledem k Brexitu eh, dezintegrace a kde vlastně aktéři jednají oportunisticky, tak jakou roli v tom všem by mohla Evropská unie sehrát. Jde také o společné mm, cíle, společné zájmy EU. Já myslím, že tato debata by mohla být dobrou příležitostí, jak si definovat ty zájmy a cíle, které Evropská unie má. A no s tím tak také ehm, pokládá otázku o jednotě Evropské unie protože je možné, že spíše to vede k prohlubování rozdílných postojů. No to jestli se zvýší nebo zhorší důvěra a solidarita v Evropě. Děkuji. Thank you so much to our... Děkuji našim třem expertům. Teď máme čas na diskusi. První, kdo se přihlásil o slovo, je Tony Kelem a potom pan Sitis. Děkuji, předsedo. Já bych chtěl poděkovat našim hostům za velmi zajímavý a užitečný přístup k tomuto problému. Ale myslím si, že nemůžeme vynechat kontext. Nemůžeme se tvářit, že Nord Stream 2 je soukromá iniciativa bez kontextu. Takže když slyším, co nám tu bylo řečeno, my často jednáme s politiky jako eh, slepci, eh, kteří eh, jednají s se slonem, ale jako politici se nemůžeme soustředit jenom na právní aspekty nebo jenom na ekonomické aspekty a musíme vidět eh, ten celek. A já vám děkuji, paní Strachota, za eh, ten závěrečný apel, že potřebujeme jednotu a realistický přístup. Protože před pár lety, když to bylo iniciováno, tak se pamatuji, že německý kancelář to eh, zmiňoval jako soukromou iniciativu, do které stát nemůže zasahovat. Teď je jasné, že jednáme s Gazpromem, který je po léta, po desítky let vnímán jako hlavní nástroj eh, ruské zahraniční politiky. A to je důležité, protože hlavní aspekt je bezpečnostní. Situace ve světě je riskantnější eh, s ruským námožnictvem, eh, které se snaží posílit kontrolu v oblasti z prostřednictvím Kaliningradu a eh, jakési šikanování ruským eh, námořnictvem, když se snažilo jako Estonsko eh, spojit se Švédskem prostřednictvím sítě. Takže si myslím, že je potřeba si uvědomit, že tento plynovod posílí roli Gazpromu na německém trhu, na evropském trhu a já si myslím, a, že potřebujeme, a chci se zeptat, jestli vy vidíte nějakou možnost, že Rusko bude nejenom dodávat plyn, ale také vydírat e, v případě politické nebo vojenské krize. Plně souhlasím s tím hlavním poselstvím, a sice, že Evropská unie potřebuje realističtější přístup, jednotu a koordinaci při řešení této výzvy. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Barcitis. Šitame pristatyme ir pirmiausia tikrai noriu padėkoti visiems pranešėjim. Já eh, v první řadě chci poděkovat našim expertům, Oni na to, to politicky eh, trošku kontroverzní téma eh, pohlíží, ale eh, tedy trošku rozporuplně. Já se tímto tématem intenzivně zabývám už nějaký ten pátek a vlastně hlavní otázka, kterou si musíme položit, je, čeho jsme dosáhli vlastně od eh, doby, kdy vypukla ukrajinská krize, eh, nám šlo přeci o to, abychom snížili svou závislost eh, energetickou na Rusku. To pro nás byla asi nejdůležitější věc. Šlo nám o diverzifikaci energetických zdrojů tak jsme říkali, že tenhle ten projekt sám o sobě vlastně nic zlého neznamená, přináší konkurenci, nižší eh, ceny a je to hospodářský projekt. To jsme tedy slyšeli, ale já s tím vůbec nesouhlasím. Litva s tím letím má velké zkušenosti. Šest let už platíme o 20 až 30 vyšší ceny Rusku, protože nás jinak Rusko chtělo politicky potrestat v roce 2000 jsme měli eh, ropovod Družba, které dodávalo, mm, který dodával ropu do rafinérie tak abychom to vlastně potom eh, jsme to, tak abychom to mohli, eh, vlastně Rusko nás potom úplně odstavilo od dodávek, aby mohlo eh, tu ropu dodávat do Polska, do rafinérií. Nám tedy šlo v první řadě o to, abychom si zajistili tedy aspoň částečnou energetickou nezávislost na Rusku. To samozřejmě Rusko některak nepotěšilo a nepotěšilo to ani e, některé e, veřejné osobnosti v Litvě. A tuhle zkušenost tedy máme a je zřejmé, že plynovody jsou stejně důležité jako třeba e, elektrárny. Mohou nám pomoci zajistit Eh, nezávislost. Můžeme takto eh, bezpečně dodávat eh, energii do domácností. Takže plynovody jsou velmi důležité i pro naše zemi. A ono je opravdu náročné plyn jako energetický zdroj nahradit něčím jiným. To by prostě vedlo k úplné revoluci v energetických systémech. A já si myslím, že zde v Evropském parlamentu musíme zvážit všechny výhody a nevýhody vlastně eh, polská strana eh, si to taky velmi dobře vyargumentovala a my se na to musíme taky podívat s Ruskem, podívat se tedy eh, konkrétně na to, jaké vyhlídky máme. Děkuji. Držte se prosím maximálně tři minut. Paní Fatiga, prosím. Děkuji. Já samozřejmě sdílím názor polských úřadů pro ochranu hospodářské soutěže, takže k tomu já se nebudu vyjadřovat. Zaměřím se na politické a bezpečnostní aspekty. Musíme si vzpomenout, že i před začátkem výstavby Nord Streamu 1 koncepce využívání energetických nástrojů pro prosazování zahraniční politiky bylo výslovně uvedeno v oficiálních ruských dokumentech. A to již v roce 2006. Vzpomínám si, a jak poslouchám, ne, jsem slyšel tu, la, tu první prezentaci, tak jsem si vzpomněla, když jsem um, pracovala tehdy v kanceláři premiéra Jiřího Buska a e, hovořili jsme o té vazbě mezi Kelly a norskými e, plynovými zařízeními a tehdy to pozdější vláda jak si nechala stranou, podkapala a, podkopala a podpořila Nord Stream. Polsko nebylo dost silné a e, pobaltské země byly v Unii teprve krátce, takže to takto dopadlo. Ale musíme si uvědomit, že jsme e, e, měli na mysli evropský typ projektu, který potom vlastně přemohli plány, které posílily ruskou politiku, ruské plány a ruskou zahraniční politiku. Bylo jasné, že Rusko chce eh, můj region obejít a hlavně Ukrajinu, po Baltí a i mou zemi, abychom byli méně odolní vůči možnému vydírání. A z ten eh, zjistávaj... a, a skutečně došlo k incidentům s, s vydíráním eh, celkem nedávno. Pamatuji si také, že 1. září 2009 během Putinovy návštěvy do Westerplata před západními představiteli, kancléřkou Merklovou, která tam byla, i celou řadou východoevropských politiků a státníků. Putin prezentoval Polsko, no, Polsku možnost propojit s, polský, s ruským zahraničním koncepcem a tehdejší polský prezident Kačinský to odmítl a protestoval proti takové koncepci a tehdejší premiérka Ukrajiny Julie Timošenková tu schůzi vůbec opustila. Takže od samého počátku to byla čistě politická koncepce a teď Nord Stream 2 ještě zhorší situaci v mém regionu. Děkuji. Děkuji. Další eh, řečník, pan Astrevicius. Děkuji. Děkuji za uspořádání tohoto slyšení a blahopřeji všem panelistům, eh, kteří skutečně eh, to popsali velice komplexně. Já bych chtěl apelovat na Ukrajinu, která Eh, Ukrajina vydala eh, dokument, který je velice důležitý a který jasně uvádí, že za prvé Ukrajina zůstává spolehlivým partnerem eh, v rámci pro dopravu eh, plynu eh, do Evropské unie, to znamená, že není potřeba hledat alternativní cestu. Za druhé, jasně, eh, prohlásili, že Nord Stream 2 z jejich i naší perspektivy je ekonomicky neoprávněná investice na úkor evropských spotřebitelů a za třetí zdůraznili, že výstavba plynovodu, který obejde, obejde Ukrajinu, je politicky motivovaná. A to eh, je právě představa pana Putina. Už před více než pěti lety on hrdě prohlásil, že v roce 2019 Ukrajina už nebude transitní zemí pro ruský plyn. Nejhorší je, že Evropa se stává partnerem Putina v tomto směru. A co nevykonal Nord Stream 1, to má završit Nord Stream 2. Takže já sám Nord Stream 2 eh, eh, považuji za projekt, který zabíjí evropskou solidaritu, evropské pravidla hospodářské soutěže, zabíjí to regionální spolupráci a podkopává celou řadu věcí Eh, na kterých je vybudovaná energetická unie. A když vidím všechny tyto věci, tak musíme připustit, že evropští politici jsou za poměrně dost angažováni někteří v tomto projektu. Je to ostudné pro pana Schrödera, protože koncepce šrederismu se šíří. Bývalí evropští politici placeni Gazpromem, ruskými státními podniky, pracují e, proti zájmům evropské jednoty a solidarity a měli bychom je jmenovat e, a zostudit, protože oni neslouží Evropě, ale svoji vlastní kapse a Putinovi. E, co se stane, když se podíváme na eh, všechny ruské státní podniky, včetně eh, Gazpromu. Kdo je vede? To jsou bývalí lidé z KGB. Je to prostě politický projekt, nazývejme věci pravými jmény. Takže co by se mělo udělat na straně EU, abychom Eh, zajistili soulad s evropskými pravidly pro hospodářskou soutěž. A jak takovýto velký projekt eh, může eh, být zahájen bez studie hodnocení dopadů ze strany komise? Děkuji za tato jasná slova. A další má slovo Vika Hans. Děkuji. Já bych na úvod měla jednu poznámku jako pan Jong mimo rámec naší diskuse. Ten celý projekt je velmi důležitý pro, na, jestli, je důležitý pro naplnění dohody z Paříže, jestli EU eh, se eh, staví za tu dohodu nebo, nebo eh, jak si vytváří odstup v případě takového mega, projektu mega infrastruktury. To bude na tom taky poměrně závislé. Ale co se týče bezpečnostních aspektů strategie Gazpromu, souhlasím s názory celé řady kolegů, které tady zazněly. Není důvod věřit že tento projekt Gazpromu je dárek pro Evropskou unii. Před nějakým časem jsem četla článek, kde pan Medvěděv cituje a říká, to vy dostanete tuto budoucí infrastrukturu zadarmo a Rusko pomůže Gazpromu a budoucnosti energetiky Evropské unie. To ani na vteřinu nemohu něčemu takovému věřit Eh, když sleduji zahraniční politiku Ruska už pár let. A jsem přesvědčená, že skutečná odpověď nebo částečně odpověď na eh, výzvy, které před nás Putin a Rusko staví, je Evropská energetická unie. Ale pro mě čím dál více tento projekt Nord Stream 2 nebo i jiné velké plynovody Eh, jsou vyloženě ve střetu s hlavními myšlenkami nezáv- větší nezávislosti a větší eh, diverzifikace zdrojů a větší energetické bezpečnosti pro Evropskou unii, tak jak jsme ji chtěli dosáhnout prostřednictvím velkého ideálu Evropské energetické unie. Takže otázka zní, zda budeme ještě nadále schopni, jako Evropané a politici, nejenom tady v Evropském parlamentu, ale i s kolegy eh, v našich zemích, jestli budeme schopni jít proti těmto rostoucím sporům kolem Nord Streamu 2 a dosáhnout větší jednoty eh, kolem energetické unie. Je to důležité pro Ukrajinu, ale je to důležité také pro nás, pro všechny. A na závěr, protože já taky nechci, aby Ukrajinci byli vždy jenom vnímáni jako někdo, kdo něco chce od nás, tak reforma naftogazu je jedna z nejúspěšnějších akcí na Ukrajině právě teď. A Ukrajina dokázala snížit spotřebu plynu což je také dobrý signál, že nejenom něco žádají od nás, ale sami také se zapojují do e, řešení různých výzev v oblasti energetiky. Děkuji. Dě- Děkuji. Ještě máme tři otázky. Pan Galer, Jurek a Kevin, Kevin Mike. Tak vám dám slovo jako prvnímu. Děkuji. Hovoříme tady o dopadu Nord Streamu na evropské země, na Unii, na politické dopady. Hovoříme také o Ukrajině, ale všichni zapovídáme na Bělorusko, což je eh, vlastně zde důležitý hráč. Rusko vyvíjí na Bělorusko tlak, protože eh, Lukašenko trošku používá ehm, plynovod do Estonska jako takový vyvěč tlaku na Rusko a Rusko by naopak chtělo vydírat Lukašenka. Takže Bělorusko je pro nás důležité, i pro mou pro Polsko. A Takže prosím, jenom eh, připomínám, nezapomínejme na Bělorusko. Pan Gála, prosím. Děkuji mnohokrát. Já mám trošku problém s tím, že v podstatě souhlasím s vámi všemi třemi, eh, ale bylo by dobré, kdybychom měli nějakého sparing partnera, který zastává trošku jiný pohled na věc. Někoho za Wintershall nebo BASF. všichni si jsme vědomi diversifikace dodávek, potřeby této diversifikace. Ono je vždy dobré pro celý průmysl i pro jednotlivé spotřebitele, aby si mohli vybrat, aby měli nižší ceny, které vyplývají z hospodářské soutěže. Já vlastně mám dvě otázky. Všichni, všichni, všichni sousedské země eh, nebo řekněme eh, regiony, eh, kolem kterých bude procházet eh, tento plynovod, nemají ve svých kompetencích pozastavit tento projekt, tím by se stal vlastně ještě dražším pro ty, kteří ho chtějí realizovat. A druhá věc, kdyby k tomu opravdu došlo, tedy k vybudování tohoto plynovodu, ve chvíli, kdy se ten plyn dostane na evropské území, tak už třeba eh, Rusové nebudou moc kontrolovat, kam se to potom prodá po druhé nebo po třetí, že se to dostane třeba zpátky zase na východ EU. To znamená otázka vlastně potom eh, konečné destinace. Jinak mm, různé strany na tohle pohlížejí různě. Pan Schroeder a jeho, řekněme, spojenci jsou pro a zase mý lidé jsou proti. Kompromisem tedy potom je, že se z toho udělá soukromá věc. Ačkoliv všichni víme, že Gazprom prostě není žádný soukromý podnik. Já bych si tedy přál, abychom se dostali do situace, kdy bychom tento projekt mohli zastavit a zabránit tedy dalšímu vlivu Ruska na evropský trh. Já naprosto souhlasím s předřečníkem jako německý, sociál, německý křesťanský demokrat. Ještě Marek Jurek, prosím. Stream 2 to je e, przedsięwzięcie bardzo... Děkuji mnohokrát v Evropě nyní slyšíme znovu a znovu, že musíme bojovat proti nacionalismu a populismu. Ale přitom Nord Stream 2 je takový památník eh, nacionalismu a rozpínavým snahám. Tady vůbec nejde o energetickou bezpečnost, tady nejde o Polsko, ale pouze, ale i o Pobaltí. Vůbec jde také o nezávislost Ukrajiny. Ono jde v podstatě jenom o finanční zájmy. Tady žádné širší perspektivy nejsou. Je to příklad populismu. Otázka využití je vnímána velmi úzce. Nord Stream 2 je příkladem politické neschopnosti evropských institucí. Uvalili jsme na Rusko sankce, ty ale mohou být bolestivé i pro evropskou elitu. A přitom eh, toho moc proti strategickým eh, krokům Ruska neudělají. Eh, už jsme tady slyšeli citaci ohledně ruské strategie. Tady určitě jde zejména tedy o to využít export energii jako prostředek politického vlivu. A sankce s tím moc velkého neudělají pokud nezastavíme tento projekt, tedy Nord Stream 2, který reprezentuje, představuje ruské strategické zájmy. Říkám, je to taky politická neschopnost Evropské unie, to už tady říkal i pan Gáler. CD už je řadu let proti Nord Streamu. a přesto se na tom nadále pracuje. Takže prosím o evropskou solidaritu. Buď tento projekt úplně zastavíme, a nebo vůbec nemůžeme hovořit o solidaritě v EU. Děkuji. Děkuji panu Jurkovi. Všichni kolegové, kteří si přáli položit otázku, dostali možnost. Takže se nyní obracím na naše odborníky. Vezmeme si to odzadu a nejprve dáme tedy slovo eh, nebo prostor na odpovědi paní Sochotě. Máte každý asi tak 5 až 7 minut na ty odpovědi, tak abychom skončili ve 12.15. Děkuji, děkuji také za všechny komentáře a otázky. Pan Gáler mi položil přímou otázku o tom, jaké nástroje mají e, místní orgány, aby zastavili nebo zpomalili výstavbu Nord Stream 2. Největší možnosti teď asi mají dánové v téhle oblasti, protože Nord Stream má procházet Dánskem. Ale jak dánové, tak i další skandinávské země nechtějí tuhletu eh, kartu zahrát, nechtějí spolitizovat své individuální vztahy s Ruskem. A eh, konkrétně tedy eh, dánský případ, opravte mě, pokud se mýlím, tady jde vlastně o společné zájmy, které je pojí s Ruskem v Arktidě. Potom otázka ve chvíli, kdy eh, ten plynovod je postaven, může se to potom rozprostřít po celé Evropě, to znamená, že se dostane ten plyn i do východní Evropy. To je těžká otázka, protože Nord Stream 1, ku příkladu, eh, byl nastartován, když ceny plynu šly dolů, takže potom samozřejmě byla taky velká poptávka na Ukrajině, což podpořilo ty toky ze západu na východ. Takže my vlastně ani nejsme schopni přesně vyčíslit dopad Nord Streamu 1 a vyvodit z toho něco pro Nord Stream 2. Můžu vám ale říct, jaké jsou obavy eh, v Evropě. Eh, v Evropě se tedy dělají starosti, že to propojovací vedení, které by mohlo vlastně eh, vést k větší hospodářské soutěži, bude zaplněno eh, ruským plynem nebo prostě bude zarezervováno na dlouho. To samozřejmě se dá omezit eh, nařízeními, ale zase nakolik, to je otázka. A potom, pokud by ta infrastruktura nebyla vybudována, to by mohlo poškodit hospodářskou soutěž dlouhodobě. A, e, takže opravdu bychom potřebovali hodnocení dopadu pro Nord Stream 2 a jaký by, to měl, jaký by měl dopad na hospodářskou soutěž, diverzifikaci v EU, ve střední a východní Evropě jak, jaký dopad by měl mít zvýšený dopad, eh, eh, přístup ehm, eh, producenta na trh. A potom zase analyzovat hm, minulé případy, jak už zde zmiňoval kolega z Litvy. Vlastně dřívější zkušenosti s ruským plynem, kdy to ovlivnilo politické otázky, příklady nějakých eh, potíží, které se s tím pojily, výpadků ku příkladu a podobně. Na druhou stranu možná bychom to mohli také vnímat jako něco, co by mohlo zlepšit eh, vztahy s Ruskem, protože vlastně třeba dochází k stupňování bilaterálních kontaktů a podobně. I to je kontroverzní. Tolik tedy asi z mé strany. Děkuji. A nyní pan Siplan de Jong. Um, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zareagovat eh, na otázku pana Kelama a od pana Pansitise. A pojďme na to současně, protože to byla v podstatě stejná věc. Oni se v podstatě ptali na to, jaký tlak eh, mohou Gazprom nebo Rusko vyvinout na Německo. Vlastně ani nemusíme jít tak daleko do historie, abychom se vědomili, jaký tlak eh, mohou vyvinout. Když se podíváme na ty státy, které zavedly ten zpětný tok do, na Ukrajinu, což bylo Polsko, Slovensko a Maďarsko, když Ukrajina eh, nemohla oznámila, že nemůže si kupovat zemní plyn od Ruska, tak eh, Rusko vyvinulo tlak na tyto tři státy a Maďarsko zastavilo ten zpětný tok plynu na Ukrajinu, což je jedna z těch ukázek, co všechno Rusko může udělat. Samozřejmě, že tyto otázky se objevují, eh, když se diskutuje o různých eh, věcech, jako je, jsou ty sankce v EU, a určitě to není žádná náhoda. <clears throat> Eh, k tomu, na co se pan Balčitis, tedy co jsme v podstatě s tím dělali, udělali jsme toho hodně kde eh, jsme tam na to dokončování těch interkonektů, propojení eh, národních eh, trhů se zemním plyny. Ale otázka je, jestli, se ty možnosti nevyužívají z důvodu politického tlaku. Jde o interoperabilitu na trhu se zemním plynem a ta je mnohem vyšší, než byla v roce 2009, takže to posiluje naši odolnost. A cíl skutečně byl snížit naše závislost, když se podíváte na to, na čem se Eh, politice dohodli v rámci energetické unie, tak tam to je řečeno všechno. Tam se hovoří o schvalování nových infrastrukturních eh, projektů, plynovodu a, a Nord Stream 2 vlastně jde proti smyslu těch opatření. Pan Austrivičus eh, Uvidíme, jestli dokážu přečíst svoje poznámky. Tady jde o to, co eh, se může dělat v té oblasti dodržování eh, soutěžního práva. Musíme si uvědomit, že ten eh, plynovod prochází výsostnými vodami některých členských států. Já jsem si to ověřoval, takže to tak skutečně, takže by to nemělo být až tak těžké, když se podíváte na ta ustanovení soutěžního práva a tam se podíváte na to, kdo provozuje, kdo vlastní eh, Nord Stream 2, tak je naprosto jasné, že ta pravidla porušována jsou. A proto si myslím, že zodpovědění této otázky není až tak obtížné. Otázka je, jestli ten schvalovací proces nebo eh, ten proces eh, hodnocení dopadu na životní prostředí, to nechce odpovídat. Ve Švédsku hodně těch svých zahraničních krocích se opírají o vynucování pravidel mezinárodního práva. Pro ně tedy ty ostatní úvahy nepřicházejí do úvahy. Proč ehm, tam není žádné hodnocení dopadu od komise, to mě také, musím říci, úplně ehm, mate, protože si myslím, že to je velký projekt, má obrovské dopady ekologické, politické, bezpečnostní a Mm, naprosto evidentní, že takové hodnocení dopadu je velmi potřebné. A to ne proto, že o to žádá několik členských států, to by snad měli chtít eh, všichni. Ehm, k tomu, co říká paní Harms. Já plně souhlasím s tím, eh, že reforma naftokazu je pozitivní. V podstatě jde o to, že i eh, sami Ukrajinci v podstatě mají klíč k vyřešení této hádanky když poklesnou příjmy z těch transitních poplatků, tak eh, tím pádem končí diskuze o tom, jestli eh, ten plynovod eh, dává smysl z komerčního pohledu. Nevím, proč oni vůbec váhají. Otázka je, jestli pořád ještě jsme z toho se dohodnout na věcích jako energetická unie. Teď nemyslím Eh, osoby v této místnosti, ale myslím tím eh, národní vlády. A já si myslím, že kdyby bylo provedeno to hodnocení dopadu, tak by z toho vyšlo eh, velmi jasně najevo, jaké dopady by postavení toho plynovodu mohlo mít a přešli bychom tím od teorie k praxi. A já bych tedy byl proto, aby k tomu konečně došlo, protože tím bychom měli dobrý podklad pro naše rozhodování. A abych nemluvil příliš dlouho, tak Eh, teď skončím a nechám to ještě na ostatních. Děkuji teď pan eh, Goltau. Děkuji vás za vaše otázky. Já myslím, že je naprosto bez jakýchkoliv pochyb a nikdo to nepopírá, že energetika je součástí eh, zahraničně politické strategie Ruska, ať už je to nástroj, anebo je to součástí té větší obecní strategie, o tom můžeme diskutovat. A já Eh, bych rozhodně proti tomu nevystupoval, ale otázka, a ta tady také padla, ta otázka je, co dělat? A moje odpověď na to je velmi jednoduchá. Já říkám, že bychom se neměli pouštět do hraní hry, ve eh, eh, kterou moc neumíme hrát. Rusko má velký arsenál já si myslím, že by Evropská unie měla hrát hru, eh, která se jí daří, ve které se vyzná, což je ta tržní eh, hra. Je to hra, která v podstatě se snaží depolitizovat molekuly, která nutí eh, Gazprom k určitému jednání, protože Gazprom tento trh potřebuje víc než jakýkoliv jiný. Gazprom vyváží 178 PCM v roce 2016 do Evropy a do Turecka. Čína je velmi dlouhodobý eh, plán, teď to nedává ekonomický smysl a Gazprom potřebuje evropský trh, potřebuje to naprosto eh, neodiskutovatelně a eh, to by přesně Evropská unie měla využít. A jak? V podstatě by měla dělat to, co už dělá dlouhou dobu, měla by budovat infrastrukturu, měla by propojovat jednotlivé trhy, aby měla to vybavení, které potřebuje pro to, aby tady bylo více míst vstupu pro ty dovozy, eh, terminály NGM, eh, regasifikační kapacita, tedy pro skapalnění, což je mnohem větší kapacita, než Nord Stream 2 eh, vůbec může přinést. Proč se to nevyžívá? Jde o to, že ty tržní cenové signály teď Eh, neříkají, že LNG by mohlo být konkurenceschopné, ale to se může v budoucnosti změnit. Je potřeba tu možnost budovat, tuto eh, schopnost, aby každá molekula, eh, která sem přichází, nebyla považovaná za ta, která patří Rusku, Alžírsku, Norsku a tak dále, aby byla prostě chápaná čistě jako molekula a potom je potřeba mít regulační orgán, který může eh, vyžadovat dodržování těch pravidel. A to velmi rezolutně. Ať už to je Rusko, nebo Alžírsko, nebo kdokoliv jiný, kdo na tomto trhu působí. A ještě poslední věc, to se bude vyžadovat, aby všichni si koupili ten software a dodržovali ta pravidla. A závěrečná věc, kterou musím říct, je, rozhodně to tak vždy nefunguje ve východní Evropě. Tam je celá řada zemí, které v podstatě zaostávají Eh, při zavádění eh, regulačního rámce, otevírání trhů, eh, a které zaostávají také v tom, jak zajistit, aby soutěžní právo fungovalo, aby ty trhy mohly začít všechno řešit. A pokud k tomu dojde a budete mít tuto sílu, tak tím budete moci ovlivňovat to, co Gazprom dělá. A to je moje odpověď. Thank you, madam. Děkuji našim expertům. Teď jsme se dostali ke konci našeho veřejného slyšení. Já si myslím, že to byl vynikající eh, nápad eh, toto uspořádat. Eh, diskutovali jsme tedy o tomto případu. Předtím, než uzavřu ještě naši zkusy, tak chci připomenout všem kolegům, že se tady znovu sejdeme ve tři hodiny a budeme e, v místnosti ve čtvrtém patře Jan 4Q, a protože budeme mít společné zasedání s výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a budeme integrované politice Evropské unie pro A ještě jednou děkuji expertům za účast.